Good afternoon, um, every... Dobré odpoledne, dámy a pánové. Ti, kteří jste se ještě neusadili, se laskavě usaďte. A já bych ráda přivítala všechny naše dnešní panelisty. Máme jich poměrně hodně na toto veřejné slyšení ohledně balíčku o zboží. Jenom abych to řekla jasně hned na úvod, dám slovo zpravodajům k obou návrhům, poté panelistům, a těch je opravdu hodně, a pokud zbyde čas na konci slyšení, tak budeme mít možnost eh, vyslechnout si určité otázky z pléna. Nicméně byla to explicitní volba obou zpravodajů, abychom měli co nejvíce řečníků a proto to tedy dnes bude takhle, oproti tomu, že normálně míváme kolečka otázek, takže dnes to bude pouze, pokud zbyde čas. Tolik tedy jenom na úvod, aby to všem bylo jasné. Na začátek bych ráda dala slovo zpravodajům IMKO. To bude pan Štefanec a pan Danty. Pan Štefanec tu není, protože je právě v letadle, takže bude hovořit až na závěr. A teď tedy dávám s velkou radostí slovo Nikolu Dantimu. Grazie per l'occasione. Děkuji, paní předsedně. Děkuji Eh, našim vystupujícím, kteří se k nám připojili. Myslím si, že je důležité, abychom se zamysleli nad tímto legislativním balíčkem, který vyplní ty mezery, eh, které jsme registrovali v tomto zvláště strategickém oboru. V březnu 2018 jsme dostali zprávy od komise ohledně notifikace tzv. nebezpečných nepotravinářských produktů. A to ukazuje, že tady je celá řada neschod a nebezpečí. Každý týden dostáváme téměř 500 notifikací a ročně asi 2000 notifikací. Týká se to všech oborů a má to dopad na všechny obory v našem životě. Týká se to her, elektronických přístrojů, Eh, přístrojů pro děti a dohled nad trhem je opravdu zásadní nástroj pro to, abychom se vyhnuli zneužívání a abychom zajistili, že tady bude vládnout schoda a že výrobky na jednotném trhu budou bezpečné. Všichni Evropané jsou také spotřebitelé a my bychom je chtěli chránit. A chtěli bychom chránit také podniky, které pracují legálním způsobem. Růst výměny, hodnotové řetězce jsou stále složitější a elektronický obchod už neumožňuje zajišťovat schodu výrobku s normami. Musíme tedy řešit tyto výzvy. A tento balíček, který se týká těchto výrobků, je zásadně důležitý. Předchozí balíček, který se týká dohledu na trhy, je ještě zablokován na úrovni rady. A to už celé roky jsme svědky různých skandálů v různých oborech a týká se to různých výrobků a to podkopalo důvěru spotřebitelů také to narušilo hospodářskou soutěž a penalizuje to podniky, které jednaly eh, regulérně. A z tohoto důvodu jsme velice rádi, že zde máme tento balíček, který navrhla komise a také návrhy, které se týkají uplatňování pravidel uvádění těchto výrobků na trh. Jsme velice rádi, že se tady zlepšila spolupráce mezi členskými státy a také s Evropskou komisí v této oblasti. Jsme také rádi, že máme možnost vést větší počet kontrol a šetření, zvláště na evropské úrovni. Bude také eh, k dispozici větší počet finančních prostředků pro tento dohled a budeme se moci tedy vybavit efektivním kontrolním systémem na úrovni celních zpráv na hranicích Evropské unie. Paralelně s tím potřebujeme jasná pravidla, kde ovšem eh, byrokracie by nezatěžovala eh, a nezmenšovala efektivitu a kde bychom mohli využívat nových technologií právě proto aby došlo k výměnám informací, abychom registrovali případy, kde není schoda. Je tady už celá řada návrhů pro posílení současného systému výměny dat a varování a zároveň cílem je eh, zvyšovat eh, kompetence těch kontrolních orgánů. Chtěli bychom ještě více posílit význam tohoto legislativního balíčku. A chtěli bychom mít takový nástroj, který by nám umožnil zajistit bezpečnost vnitřního trhu a uklidnit eh, spotřebitele. Samozřejmě, že nemáme příliš mnoho času. Návrh jsme dostali opožděně, nicméně máme dosti náročný harmonogram, který jsme si připravili s panem Štefanecem. A já se domnívám, že bychom měli eh, pracovat rychle. To je totiž jediný způsob, jak by se nám mělo podařit ukončit tuto záležitost do konce našeho legislativního období. Jsem přesvědčen, že schůze dnes nám umožní lépe pochopit situaci a vidět, eh, o co jde eh, u tohoto legislativního balíčku. Jsem přesvědčen, že budeme dobře spolupracovat se stínovými zpravodaji a hlavně rychle. Děkuji, Nikolo. A teď dám slovo panu Joachim Luněz de Mera z Evropské komise, který je ředitelem pro politiku jednotného trhu regulace a implementaci z DG Grow. Máte slovo. Dobrý den. V první řadě chci poděkovat eh, za dobrou spolupráci s parlamentem a oběma pravodají. Už jsme vedli určité předběžné schůzky, které ukázaly, že se nám bude spolupracovat dobře. A teď pár slov eh, v rámci takového úvodu, protože my jsme zde hlavně od toho, abychom poslouchali, co nám řeknou ostatní. Takže, jednotný trh nabízí obrovské příležitosti pro evropský biznis a větší výběr a nižší ceny pro spotřebitele, ale nefunguje tak, jak by měl. To je ten případ jak pro tu harmonizovanou oblast, kde máme evropskou legislativu k produktům, tak pro tu oblast neharmonizovanou, kde by mělo platit vzájemné uznávání. Ale problémy jsou různé pro oba sektory a proto máme v tom balíčku o zboží dva návrhy. Za prvé, ta harmonizovaná oblast pokrývá zhruba 80 zboží co do hodnoty. Hlavní problém zde je plnění předpisů, protože orgány pro dohled nad trhem většinou zjišťují nesplňování pokynů zhruba u 20 až 60 kontrol. Takže takže nejde o to, že 20 až 60 produktů v EU by nesplňovalo pravidla. Znamená to, že 20 až 60 produktů, u kterých jsou kontroly, e, jsou shledány ne, nesplňující předpisy. A i když neznáme tu skutečnou úroveň nesplnění předpisů na trhu, protože to by nebylo možné, je to mnoho. Nelze kompromitovat bezpečnost a podobně nelze kompromitovat eh, životní prostředí a cíle, které jsme si z této oblasti stanovili. Neharmonizovaná oblast pokrývá zhruba 20 hodnoty zboží. Její potenciál nelze podceňovat. Stále hovoříme o 20 zboží v EU. Potenciální výhody jsou naprosto jasné ze dvou čísel. U zboží, kde máme harmonizované požadavky na úrovni EU, je podíl intra-EU exportů 55 domácí spotřeby. U neharmonizovaného sektoru je to pouze 35 takže 20% je ten rozdíl, je tam méně přeshraničního obchodu u neharmonizovaného zboží než u harmonizovaného zboží, což ukazuje, že vzájemné uznávání má před sebou ještě dlouhou cestu. Existují jasné překážky pro obchod v neharmonizované oblasti a problém je, že produkty, které se legálně prodávají v jednom členském státu, jsou často zakázané v jiném členském státu. Studie, kterou zadal parlament ohledně nákladů na absenci Evropy, ukazuje, že boj s bariérami obchodu by navýšil o 100 miliard ročně obchod uvnitř EU. Ta studie je širší než jen oblast vzájemného uznávání, ale přesto to poskytuje dobrou představu o tom, jaký potenciál pro hospodářský růst zde máme. Naše návrhy chtějí řešit ty problémy, které jsem právě identifikoval. Návrh ohledně vzájemného uznávání eh, usnadňuje dialog mezi ekonomickými subjekty a národními orgány tím, že se vydávají prohlášení o vzájemném uznávání. Eh, což tedy dělají ty ekonomičtí operátoři, a aby za tím účelem, aby usnadnili svůj dialog s národními orgány. Tento nástroj ohledně vzájemného uznávání rovněž poskytuje eh, mechanismus řešení problému, který je přátelský vůči biznisu, včetně sítě Solvit a Evropské komise. A to celé doplňuje akční plán, který buduje další povědomí ohledně principů vzájemného uznávání. Návrh ohledně compliance a enforcementu nás má dostat do nějakého moderního paradigmatu provádění dohledu nad trhem. Bude to takový systém, kde budeme spolupracovat s firmami, budeme mít nástroje kontrolovat produkty prodávané online, stejně tak jako ty, které se prodávají v kamenných obchodech. A takový systém, kde budeme mít hladkou spolupráci napříč celou EU. V tomto ohledu EU Product Compliance Network, kterou navrhujeme, je naprosto zásadní součástí našeho návrhu, protože zajišťuje, že to celé bude v praxi fungovat. Proto doufáme, že jsme poskytli východisko pro zlepšení jednotného trhu pro zboží. Těšíme se na jakékoliv myšlenky, které to dále zlepší a e, velice se těšíme na další spolupráci s poslancem Danty a poslancem Štefancem. Děkuji vám. Děkuji vám. Tím se dostáváme k první panelové diskusi s názvem eh, Zkušenosti členských států eh, se spravováním aktuálního rámce pro zboží. Máme tři panelisty. Ráda bych všem panelistům připomněla, že každý máte čtyři minuty. Takže jako první dostane slovo pan Tanguy Larer, šéf divize pro standardizaci, regulaci produktů a metrologii, šéf odboru eh, regulace produktů z Francie. Pane Lárere, máte slovo. Merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Takže já zahájím eh, toto vystoupení. Francie skutečně se domnívá, že volný oběh těchto výrobků je velmi důležitý pro Evropu a pro Francii. Ve Francii tomu věnujeme podle našeho názoru dostatečné zdroje. A přesto všechno konstatujeme, že je tady celá řada produktů, které neodpovídají pravidlům v Evropské unii. A domníváme se, že by se to mělo zlepšit. Je tady dvojí problém. Tento nedostatek schody která je dosti výrazná z hlediska trhu na v Evropské unii. Za prvé, penalizuje to ty poctivé podnikatele, kteří se snažili eh, od, z hlediska vývoje, z hlediska uvedení na trhu, o, v porovnání s těmi, kteří to nečiní. A pak je tady důležitý problém, protože to nezaručuje evropským občanům vysokou úroveň ochrany veřejných zájmů, které obhajuje Evropská unie, mezi kterými je zvláště tedy bezpečnost a zdraví spotřebitelů. Pro Francii toto zlepšení schody eh, může proběhnout na základě tří úrovní. Za prvé, výraznější pobídka ekonomických subjektů, aby respektovali pravidla. Za druhé, lepší spolupráce mezi jednotlivými dozorovými orgány v Evropské unii. A za třetí, zintenzivnění dohledu nad trhem, zvláště na hranicích, které zůstávají dosti zranitelnou zónou v Evropské unii. A já bych doložil tento třetí, třetí bod, který podle francouzských orgánů je nejdůležitější. My se domníváme, že proto, abychom navýšili dohled nad trhem, zvláště na hranicích Evropské unie, potřebujeme tři nebo čtyři faktory. První, to je navýšení pravomoci dohledových orgánů na celé území Evropské unie. Za druhé, navýšení úrovně sankcí aplikovaných u podnikatelů, kteří nedodržují pravidla. Za třetí, potřebujeme dostatečné zdroje pro tyto dohledové orgány, tak aby mohly realizovat testy a kontroly v laboratořích. To je dosti zásadní věc. Toto všechno musí jít ruku v ruce eh, s snahami všech ostatních členských států. Musíme sjednotit eh, tyto pravomoci, tyto sankce, tak abychom eh, zabránili tomu, že eh, podnikatelé z třetích zemí se budou snažit najít to nejzranitelnější místo z hlediska hranic Evropské unie. Návrh Evropské komise v oblasti dohledu nad trhem je námi vítána. I když samozřejmě litujeme, že tento balíček pokrývá pouze harmonizované výrobky, takže to nejde příliš směrem zjednodušení. Nicméně si myslíme, že je to pokrok že je to pokrok z hlediska všech těch bodů, které jsem uvedl. Tento návrh je dobrá věc, posiluje pravomoci dohledových orgánů a dále umožňuje také zpětně získat náklady na šetření u těch podnikatelů, kteří nedodržují pravidla. A dále tady dochází k inovaci eh, koncepcí eh, zkoušek které jsou realizovány v Evropské unii, pokud to bude ve prospěch těch zemí, které nemají dostatečnou kapacitu pro testy a zkoušky, a vzhledem k tomu, že tady budou eh, spojeny prostředky na tyto testy. Pak je tady poslední část návrhu, která není dostatečně ambiciozní podle našeho názoru. Zde se hovoří, že podnikatel třetí země eh, musí eh, určit určitou osobu, která bude odpovědná za schodu těchto výrobků. To znamená, že na stejné úrovni budou ti, kteří vlastně využívají stejné okruhy a podnikatele, kteří používají elektronické okruhy. My bychom si přáli, aby ta osoba, která bude zodpovědná, nebyla zodpovědná pouze za schodu eh, jako takovou, ale aby skutečně ručila za schodu konkrétního výrobku. Tyto povinnosti, které figurují v tomto návrhu, by měly také umožnit dohledovým orgánům pracovat. To znamená, neměli bychom příliš zvyšovat administrativní zátěž v této souvislosti. A musíme dávat velmi pozor na to, čemu říkáme partnerství mezi soukromým a veřejným eh, sektorem, eh, tak aby ty dohledové orgány mohly být nezávislé. A skončím teď tím posledním návrhem, to je to vzájemné uznávání. My nemáme ve Francii problémy z hlediska aplikace vzájemného uznávání. Domníváme se, že trh dosáhl už určité zralosti, ale přesto jsme přesvědčeni, že se věci dají zlepšit. A domníváme se, že i když eh, tento návrh vítáme minimálně ze dvou eh, důvodů, to znamená uznávání a dále možnost také obracet se na Solvit, není ještě dostatečně ambiciozní. Děkuji mnohokrát. Jonas Wester dostane slovo což je ataše pro vnitřní trh, parlamentní zastup, eh, zástupce švédského parlamentu. Máte slovo. Pane Vester. Děkuji, zdravím vás. Chci poděkovat výboru IMCO za zorganizování tohoto slyšení, za to, že se mohu podělit o zkušenosti s naší prací. Vyjadřím se k nařízení 764 a 765 a také k několika bodům, které jsou v návrzích komise. Pokud jde o stávající e, regulaci vzájemného uznávání, tak je nevyhnutelné zmínit, že je to strukturaliza- těžko srozumitelné a těžko aplikovatelné. A to i pro ty z nás, kdo se tím zabývají každodenně. A může to být takřka nesrozumitelné pro eh, nové eh, inspektory, představitele eh, do, do, zodpovědné za dohled. A návrh teď doznal značných zlepšení. Je to čitelnější. Už jenom z toho, jak to vypadá. Další problém stávajícího nařízení je jeho působnost. Není zcela jasné, ani pro veřejné orgány, eh, ani eh, pro veřejnost, co je co. Je, je tu vztah s horizontální legislativou, například směrnicí pro bezpečnost eh, produktů nebo obecné nařízení o potravinách. Je těžké to také uplatňovat pro sek- na sektorovou legislativu, kde není úplně jasná míra harmonizace, ať už částečná či úplná. Tento aspekt by se dal zlepšit v novém návrhu komise. A jinak celkově naše skuteč, zkušenosti s nařízením 764 je, není zdaleka optimální. Pokud jde o, o, o re, nařízení e, o e, dohledu nad trhem, tak my se domníváme, že vyvážené e, nařízení by mělo být snadno uplatnitelné, snadno čitelné. Jsou to zlepšení, pokud jde o spolupráci mezi příslušnými orgány, ale tato zlepšení eh, zahrnují spíš určitá uspůsobení. Nemusí to být úplná restrukturalizace toho textu. Pokud jde o některé suboptimální texty, eh, aspekty, tak bych zmínil tři věci. Jednak společné eh, dozorové aktivity. Všichni asi souhlasí, že prosazování přes hranice vyžaduje potřebné financování, která, která kom, kom, která existuje, ale zatím je to předmětem značné administrativní zátěže, takže příslušné orgány nebyly schopny těchto fondů dostatečně využít. Spolupráce mezi orgány a celními orgány a spolupráce mezi celními orgány v různých členských státech je dalším bodem. protože to předchozí nařízení řeší aspoň tu první z těchto dvou, ale tu druhou, to znamená spolupráci mezi celními orgány nikoliv. Přitom je to eh, nesmírně důležité a obojí lze posílit. Za třetí. Skupiny administrativní, eh, či takzvané skupiny ATKO, eh, kde se lze hovořit o určitých specifických vlastnostech určitých sektorů, abychom dosáhli jednotného uplatňování napříč celou Evropskou unii. Metodika se může hodně lišit v závislosti na tématu. Proto je důležité formalizovat a posílit tyto skupiny. A konečně naše zkušenosti se stávajícím rámcem je pozitivní. Ale eh, v některých oblastech eh, nevidíme eh, nutnost ustanovení na evropské úrovni. Například jsou to určité minimální kompetence, Eh, pro dozorové orgány. Některé jsou poměrně jasné, ale u jiných eh, nevidíme potřebu takových, eh, takových pravomocí. Kromě toho jsou to kontroverzní faktory, například uzavírání webových stránek nebo restituce, navracení zisku. Oboj bude mít marginální přidanou hodnotu a přitom to může být velký zásah do kompetencí členských států. Vím, že eh, mi brzy vyprší čas, takže nebudu zacházet do dalších podrobností, ale s kýmkoliv, koho to zajímá, jsem ochoten se bavit o dalších podrobnostech a švédský parlament chystá další kroky a rozpravy na toto téma. Děkuji. Pan Jan Havlík, který eh, vede Eh, oddělení, eh, eh, tedy, který je z ministerstva českého, dáváme mu slovo a vede obchodní oddělení na tomto ministerstvu. Děkuji a začnu osobní poznámkou jakožto zástupce jednoho z nových členských států. Máme nesmírně robustní rámec ochrany spotřebitele a díky kolegovi ze Švédska, protože mi ušetřil v podstatě dvě minuty mého vlastního příspěvku. Hodně z toho, co bych řekl sám, zrcadlí to, co on už uvedl. Několik poznámek. Jednak vzájemné uznávání. Měli jsme několik eh, případů určitých nedostatků eh, spolupráce s členskými státy, což souvisí s notifikačním postupem a s uplatněním nařízení. Takže rozhodně tu vidíme určitý prostor ke zlepšení. také v tom, co je v tom akčním plánu. Druhá věc se týká solvitu. Posílení solvitu. Solvit všechno nevyřeší, ale může vyřešit aspoň něco. Pokud se Solvit posílí, zejména ta vazba mezi případy Solvit a tím, co s tím komise pak dělá s těmi případy, tak to by mohlo pomoci. Pokud jde o vzájemné uznávání, tak myslíme si, že když se to správně implementuje, tak to rozhodně má potenciál zlepšit některé stávající bariéry. A ještě pár poznámek k eh, plnění, pokud je obecně o eh, dohled nad trhem, tak stávající zkušenosti z České republiky jsou, že klíčové je, aby veškeré kontrolní orgány na národní úrovni spolupracovaly mezi sebou vzájemně, to je klíčové. A pak samozřejmě to spolupráce na eh, úrovni Evropské unie. Naš dohled vychází z analýzy trhu, tak připravujeme naše roční plány a podobně jako vzájemné uznávání, tak i u dozoru na trhem je tu poměrně malé povědomí mezi spotřebiteli a firmami, takže tady zbývá ještě odvést hodně práce na úrovni členských států, ale také na evropské úrovni. A konečně jedna z věcí, kterou chceme zdůraznit, měli bychom zabránit vzniku právní nejistoty. A je tu určitý potenciál, že by k tomu mohlo dojít. Mohlo by to vyvolat určité nerovnováhy. Samozřejmě velmi rádi budeme spolupracovat s komisí. Děkuji. Tím můžeme uzavřít první eh, panel. Tím pádem můžeme přejít k druhé panelové diskuzi která se týká praktických výzev s výrobky, které vstupují do Evropské unie z třetích zemí. A tady máme prvního řečníka, paní Fan Kesteren Stefan, která je poradkyní eh, pro tržní otázky v Antwerpského přístavu. Děkuji za tuto příležitost podělit se s vámi o perspektivu eh, přístavu. Takže co je přístav? To není jenom nějaké místo, kde zboží vstupuje do Evropské unie, ale je to souhra různých součástí. Jednak jsou tu soukromé firmy, které nakládají, eh, vykládají zboží, ale jsou tu také eh, kontrolní orgány, celní orgány, například potravinová, potravinová inspekce, ehm, eh, dozor nad eh, kvalitou krmiv, je tu orgán řízení. Ehm, ano, tak tady to máme. Máme, máme tu orgán zprávy přístavu a když chceme vědět, kdo za co zodpovídá, tak pokud vstupují nějaká eh, zboží do eh, Evropské unie, tak my máme vlastně model, kdy dáváme koncese soukromým firmám, ale nepodílíme se na eh, tom každodenním běhu, to znamená, my neskladujeme žádné zboží a ne, nenakládáme zboží v terminálech ale dáváme tyto koncese a pak se snažíme nějakým způsobem eh, usnadnit celý průběh operací. Eh, vnímáme se jako určitá eh, logistická brána mm, evropského trhu. A samozřejmě, že si přejeme, aby soukromé firmy byly schopny fungovat velmi účinným způsobem, takže snažíme se být spolehliví. Ale to je jasné, že spolu s legitimním obchodem se pojí také ten nelegální obchod, takže je důležité, aby celní a jiné orgány mohly eh, kontrolovat dovážené zboží. Takže naše hlavní výzva spočívá v tom, že chceme maximalizovat bezpečnost, protože nechceme být Um, místem vstupu nebezpečných či nelegálních produktů. Zároveň však chápeme potřeby firem, chápeme, že je důležité, aby fungoval obchod a chceme minimalizovat zátěž a omezení obchodu a přitom být schopni je nějakým způsobem kontrolovat. Jak lze k této výzvě přistoupit? Jsem silně přesvědčena, že je nutné vytvářet partnerství, je potřeba si vzájemně naslouchat, naslouchat eh, eh, firmám, firmy musí zase chápat, co dělají celníci, celníci musí chápat, jak funguje logistika. A díky těmto partnerstvím můžeme pak uspět. Je také potřeba mít jasný evropský rámec, Musíme mít rovné podmínky mezi členskými státy, protože pokud jde o nelegální obchod, tak existují velmi sofistikované eh, logistické řetězce, které hledají ten nejslabší článek, kde mohou vstoupit na trh. Jsem přesvědčena, že když identifikujete důvěryhodné řetězce, a takových je hodně, většina firm přesně ví, co dělá, má vlastní eh, kontrolní programy, programy pro zajištění plnění. A pokud identifikujete tyto části a učiníte z nich partnery, tak pak máte mnohem více času se zaměřit na eh, neznámé a nespolehlivé řetězce. Také je důležité mít účinnou komunikaci a sdílet informace napříč celým řetězcem, protože hodně informací, které jsou potřeba eh, celním a jiným orgánům, jsou k dispozici, ale ne v, eh, na pravém místě nebo v pravou chvíli. V roce 2018 digitalizace, datové platformy, sdílení informací jsou jedním z těch zásadních bodů boje proti nelegálnímu obchodu, proti čemukoliv, co nechceme mít na evropském trhu. Děkuji. Děkuji. A následuje pan Giovanni Kessler, který je ředitelem eh, italské eh, celní agentury. Děkuji, paní předsedkyně, budu hovořit italsky. Děkuji parlamentu, že nás eh, pozval dnes na toto zasedání a děkujeme za tuto možnost seznámit vás s naší zkušeností. Především bych chtěl pohovořit o úloze celní zprávy a nejenom italské celní zprávy. My jsme opravdu centrem zajištění bezpečnosti výrobků, které přicházejí z třetích zemí na území EU. Celní zpráva to je vlastně velká brána, první brána vstupu. A je to vlastně první faktor zajištění bezpečnosti. Celní zprávy jsou na hranicích a jejich posláním je kontrolovat eh, toky zboží. Za normálních podmínek zboží, která je dováženo, je předmětem kontrol. Musíme se ujistit, že tady není určité nebezpečí. V minulosti to bylo hlavně z důvodu daňových uniků, ale nyní jde také o to, abychom se ujistili o tom, že e, výrobky jsou ve shodě s normami. Na e, tomto diapozitivu vidíte čísla některých výsledků z hlediska kontrol zboží. A vidíte, že v průběhu let ten Počet eh, kontrol se navýšil. To znamená, že práce, která byla realizována a je realizována celní zprávou, se navyšuje. Tady šlo zvláště o věření bezpečnosti zboží. Jaké nástroje máme k dispozici a jakým způsobem můžeme zlepšit situaci? Jedná se o typické nástroje příznačné pro celní zprávu. Používáme rizikové profily rizikové profily se opírají o různé proměny, dovozce, vývozce, původ zboží, hodnota, která je v celním prohlášení a samotná typologie jednotlivých výrobků. Celní zpráva má k dispozici celou řadu informací, které ostatní mezinárodní orgány nemají na mezinárodní úrovni. Naši analytici vyvíjejí na základě těchto informací takzvaný rizikový profil, který je velice sofistikovaný a který je velmi efektivní. Co se týče těchto rizikových profilů, ty zaměřuje především na bezpečnost výrobků. A když se podíváme na výsledky, tak vidíme, že tento systém se osvědčil. Máme také systém RAPEX, to znamená včasné varování ohledně nebezpečí. 29 těchto varování jsou propojena například s hračkami. Takže systém funguje, jak jsem uvedl před chvílí, funguje dobře, zvláště v rámci spolupráce s jednotlivými dohledovými orgány. Ale jak jsem již uvedl, je to celní zpráva, která je v první linii. Jakým způsobem můžeme zlepšit naši práci? Můžeme ji zlepšit v mnoha ohledech. Někteří řečníci to již tady uvedli. Dovozci se systematicky zaměřují na ten slabý, zranitelný článek. Hledají to místo, kde ten dovoz může eh, proběhnout jaksi eh, jednodušeji a kde není tolik kontrol. My velice dobře víme, že máme celní unii, ale máme také 27 celních eh, zpráv. A každá celní zpráva má svoje rizikové analýzy, svoje databázy a svoje eh, ukazatele výkonnosti. A mohu vás ujistit, že opravdu výkonnost je velmi proměnlivá v jednotlivých členských státech. Také rizikové profily se mění a tudíž efektivita kontroly je různá. Itálii máme například jeden eh, velký mezinárodní podnik, který vyrábí hračky. A tento podnik se rozhodl, že zastaví dovozy do Itálie, protože máme 55, eh, 55 eh, těchto dovozů vlastně bylo předmětem kontrol. Takže do, představte si, jakým způsobem to funguje. 28 eh, rizikových profilů, různých platform. To znamená, eh, jednotlivé členské státy postupují různým způsobem. A někdy dokonce počínání v jiných členských státech může být škodlivé. Takže z toho plyne eh, potřeba harmonizace těchto postupů. A také s tím souvisí myšlenka případné federální celní zprávy na evropské úrovni, což by výrazně změnilo situaci z hlediska bezpečnosti výrobku na území EU. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát. Díky vám za toto vystoupení, tím tady uzavíráme druhý panel. A dostáváme se ke třetí panelové diskusi. Ohledně tedy eh, prezentace nové procedury řešení problémů, včetně využití sítě Solvit. Zde jako první dostane slovo Anuška Jensens, tým lídrině Solvitu z Evropské komise. Máte slovo. No, děkuji eh, za tuto příležitost ehm, osvětlit vám, jak funguje, funguje nová procedura Solvitu. My jsme eh, tu prezentaci připravili společně, takže doufám, že dostaneme 8 eh, minut. Pro ty, kdo Solvit eh, neznají, tak velice stručně. Založeno to bylo v roce 2002, teď je to tady 16 let staré. V mezidobí jsme vyřešili zhruba 15 tisíc případů, jak pro fyzické, tak právnické osoby, se celkem 17 tisíc stížností, které do Solvitu dorazily v těchto prvních letech našeho provozu. Rovněž toto je síť národních agentur členských států, tedy skutečné řešení problému dělají ta centra národní státní zaměstnanci, kteří jsou v těch centrech Solvitu. Komise je pouze takový facilitátor té sítě, tedy organizuje školení, workshopy, má databáze, dělá reporty a tak dále. Ale jak vidíte, spolupracujeme velice úzce i zde v Bruselu a v jiných národních centrech. Unikátní na Solvitu, a to chci zdůraznit, protože to je velice důležité zejména pro malé a střední podniky, je, že vám to dává takový háček do národní administrativy jiného členského státu. Je to takové přímé spojení. Dále vždy se pracuje v párech, tedy řeší všechno dvě centra Solvitu, Eh, další je, že máme databázi, takže každý krok toho případu se zaznamenává do databáze. Je to velice transparentní systém a obě strany, které na tom případu pracují, mohou přesně zjistit, jak na tom jsou jejich partneři. A v neposlední řadě je to zdarma. Tak, teď bych dala slovo Lore ze Solvit Belgie. Děkuji vám. Já bych stručně vysvětlila, jak se v praxi řeší případy ve síti Solvit. Takže nějaká firma má problém a rozhodne se kontaktovat Solvit. Velice snadno se dostanou k naší online databázi a zadají do ní eh, případ. Mohou tam přidat přílohy, přesný popis, nebo i třeba korespondenci, kterou už vedli. A do jednoho týdne to začne řešit jejich domácí centrum, což je centrum Solvitu v daném členském státě, tedy kde ten stěžovatel eh, získal toto právo, tedy většinou to je členský stát, kde ta firma má sídlo. To domácí centrum do jednoho měsíce ten případ vyhodnotí, do měsíce od přijetí všech dokumentů. Jak se to děje? Děje se to prostřednictvím eh, interních právníků anebo kontaktu eh, na mezinárodní právnickou síť, síť specialistů, anebo kontaktují Enterprise Europe, network, ke které se ještě dostanu. Pokud ten případ vypadá, že není pro solvit, to znamená, netýká se to práva, nebo se nejedná o styk s veřejným orgánem, nebo už se k tomu řeší justiční případ, tak v tom případě to co nejrychleji odkazujeme na jiné instance. Ale ve většině případů ta stížnost spadá do působnosti solvitu a v takovém případě to odkážeme na hlavní centrum v rámci té databáze tedy. Tam proběhne teoretická analýza, stanovíme očekávání ohledně řešení daného případu. To hlavní centrum je samozřejmě centrum v daném členském státě, kde je ten problém, tedy kde ta administrativa nějak jaksi porušuje právo to hlavní centrum má 70 dní, aby našlo praktické řešení, anebo aby vysvětlilo, proč ten členský stát žádné předpisy neporušuje. Přičemž se úzce spolupracuje se zodpovědným národním orgánem. Samozřejmě stává se, že některé případy nejsou řešeny a v tom, v tom případě jsou v databázi jako takové uvedeny. Takže komise i toto má k dispozici tyto údaje. V případě právnických osob, které nás kontaktují, také dochází ke spolupráci se sítí Enterprise Europe. V loni v květnu jsme přijali akční plán mezi členskými státy a komisí a došlo k určitým důležitým krokům pro posílení Solvitu. Mimo jiné, aby Solvit byl otevřenější vůči firmám a aby firmy nalezly Solvit, když ho potřebují. Jedna z těchto akcí byla, že jsme posilovali spolupráci s, se sítí Enterprise Europe. Takže v první řadě eh, jsme stanovili všeobecný manuál pro spolupráci. Solvit Belgium už toto využívá a založil pilotní projekt mezi belgickým týmem Solvitu a mezi belgickou regionální sítí Spolupracujeme už nějaké tři měsíce a už teď zjišťujeme, že to je poměrně úspěšný postup. Enterprise Europe už zjistila některé příklady, některé případy, které jasně nebyly prosolvit a ty začala řešit. A strukturálně také posíláme všechny eh, případy týkající se právnických osob do Enterprise Europe, aby nám poradili. V červenci se zúčastníme informační platformy v Vlámsku eh, pro Enterprise Europe Flanders, což je cíleno na firmy jako takové. Eh, tak, teď zpět Anuška. Eh, ano, velice stručně k mandátu Solvitu. Solvit řeší případy volného pohybu zboží, což není nic nového. Spadá to do mandátu Solvitu jako takového protože máme tři kritéria. Musí tam být přeshraniční prvek, musí tam dojít k porušení práva EU a to porušení musí být učiněno veřejným orgánem. Takže tyto tři prvky už tam jsou. Takže my máme jeden pozitivní příklad a dva negativní příklady, tak abychom jaksi ukázali cestu pro to nové nařízení. Takže opět dávám slovo Lóře. Takže ten pozitivní příklad. To řešila dvě centra Solvitu, tedy ne v Belgii. Jedna firma chtěla prodávat barvy a laky v sousedním členském státě a čelili několika omezením. Nejdůležitější bylo, že se jim neumožnilo své produkty prodávat, pokud neuvedli výrobce, ale také distributora na etiketě. Ta firma s tím nesouhlasila byla přesvědčena, že to není v souladu s evropským právem a kontaktovala domácí centrum, které s nimi souhlasilo. Šlo o špatnou aplikaci evropského práva. Na etiketě musí být uveden pouze výrobce. Takže to domácí centrum poslalo ten případ tomu hlavnímu centru. Tam tedy kontaktovali tu státní zprávu, informovali je o tom, co se stalo, eh, o tom, co říká legislativa EU, a jakým způsobem se to tedy transponuje do národního práva. A poté, co to hlavní centrum eh, kontaktovalo tu danou státní zprávu, ta upravila svá nařízení a daná firma mohla začít prodávat, aniž by zmiňovala název nebo jméno distributora, zmiňovala na etiketě pouze výrobce. No a jak říkám, máme také negativní příklady, tedy případy, kdy se nepodařilo ten případ vyřešit. Proč? Jeden z důvodů, proč Solvit nemůže vyřešit všechno, je, že případy vzájemného uznávání mohou být technicky velice komplexní, anebo si vyžadují velice vysokou úroveň technických znalostí v určitých oblastech, v určitých oblastech produktů. A pokud eh, ta expertíza neexistuje, je velice těžké posoudit pro někoho, kdo není odborník, zda je nějaké restriktivní opatření proporcionální nebo ne. Takže to může být pro případy, kdy Solvit eh, tedy není schopen toto řešit. A nebo eh, je problém to, že Solvit je neformální. Solvit řeší mnoho případů. Velice často jsou orgány připraveny akceptovat, že eh, špatně aplikovali právo EU a jsou ochotné napravit tu situaci a Solvit je snadný neformální nástroj, ale v případech, které jsou politicky citlivější, anebo kdy jde třeba o bezpečnost produktů, daný orgán nemusí být ochoten nechat se přesvědčit neformálním nástrojem, jako je třeba Solvit. A eh, to tedy, tady se dostávám k návrhu v článku 8 nového nařízení o vzájemném uznávání. Tento článek řeší tyto, dva, tyto dvě otázky. Za prvé, navrhuje využívat stávající nástroj, tedy že nechce vytvářet další nástroj pro firmy, což je velice důležité, a zároveň eh, chce ten nástroj posílit tím, že jej úžej naváže na expertízu na orgány evropských institucí. My jsme přesvědčeni, že tato procedura, tak jak je stanovena v článku 8, posílí Solvit takovým způsobem, aby byl schopen řešit tyto příklady vzájemného uznávání a aby mohl využívat expertízu komise a daných orgánů. Jakým způsobem e, ten proces tedy bude fungovat, vidím, že už jsem přetáhla. Takže nejprve ten případ půjde do Solvitu, Solvit ho vyhodnotí, pokusí se ho vyřešit, a v, v okamžiku, kdy si uvědomí, že to není možné, protože je tam neochota toho daného orgánu nebo je tam potřeba hodně technického know-how, eh, zavolají komisi. A komise do toho vstoupí s příslušnou autoritou, s příslušným know-how, aby ten případ vyřešila. Výhody tohoto jsou, že v první řadě očekáváme, že to, že tam budeme mít tento článek, že tam tedy bude explicitně uvedena role komise v návrhu nařízení, že to bude mít ten dopad, že to posílí roli Solvitu, protože orgány budou vědět, že když do něčeho vstoupí Solvit, takže za ním stojí komise. Že mu komise může pomáhat. Rovněž to má tu výhodu, že nevymýšlíme nový další nástroj, usnadní to dialog mezi, eh, s odpovědnými orgány a časem podle nás nám to poskytne znalosti a pokyny k tomu, jak aplikovat vzájemné uznávání obecně a jak jej aplikovat ve specifických sektorech. Tolik z naší strany. Thank you very much. Uh... Děkuji vám. A tím tedy jdeme na další panel, tedy perspektiva biznisu. zde nejprve dostane slovo pan Martinas Barisas, ředitel odboru pro vnitřní trh z Business Europe. Prosím, máte slovo. Thank you very much. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji za to, že jste pozvala Business Europe, dala nám možnost vás oslovit. Jsem rád, že tu mohu být, ale jsem ještě radši, že mohu začít pozitivním tónem, protože členové Business Europe podporují tento balíček a protože čas je omezený, tak přejdu rovnou k hlavním návrhům. Je tu několik základních bodů. Jednak otázka eh, nařízení o vzájemném uznávání. Pokud jde o řešení problémů, tak Solvit je skutečně tím klíčovým prvkem. Když není možné vzájemné uznávání, Měly by mít firmy možnost požádat o e, stanovisko komise. Víme, že zdroje a včasný zásah komise jsou zásadní. Voláme po posílení těchto, této kapacity a jasné lhuty pro zásahy komise, abychom měli řízení, která jsou krátká, ale která mají jasně stanovené lhuty, abychom, aby komise opravdu fungovala jako facilitátor. Nyní přecházíme k dalšímu návrhu, k eh, tomu tržnímu dozoru. A tam chci zdůraznit otázku eh, proporcionality, otázku uměrnosti a kde samozřejmě je důležité, abychom, abychom se učili od podniku. Obvyklý příklad je, že někdy, když je příliš velký eh, interpretační eh, prostor eh, pro orgány tržního dohledu, to je jeden problém, a nebo když chybí nezávislé posouzení proporcionality. Měli jsme třeba jeden příklad příliš restriktivního opatření, několika inspektorátů, kdy to vycházelo z legislativních ohledů, které nebyly dopodrobna probrány. Takže bylo to v kontextu, kdy nebyly žádné stížnosti. A tím se dostávám eh, do druhé části této prezentace – druhé části tedy toho slajdu, kdy naše zásadní poselství je následující. Potřebujeme silnější dozor, abychom posílili rovné podmínky, ale pravomoci, jimiž obdaříme eh, ty orgány dozory, by měly být úměrné. Neměla by to být nějaký biankošek. biankošek. A poslední odrážka mm, naší prezentace která zdůvodňuje to volání po větší přiměřenosti. Odkaz na článek 25, který je na konci této odrážky, máme poměrně problém, pokud jde o přijetí té prezumce neplnění, protože za prvé hovoříme o restriktivních rozhodnutích, která, které může padnout eh, z pravomoci jediného dozorčího orgánu. Toto rozhodnutí podle stávajícího znění může vycházet z jakékoliv, může být založeno na jakékoliv informaci, prohlášení, jakékoliv spravodajské informaci, z jakéhokoliv zdroje, která může sloužit jako důkazní materiál a to pak může vyvolat celoevropské neplnění. Chceme to napojit také na článek 14. To jsou pravomoci orgánů. Jsou tu systémové audity, které mohou hm, zasáhnout, v podstatě jakýkoliv eh, hm, proces či postup dané firmy. Orgány tržního dohledu mohou také vyžadovat, aby jakákoliv fyzická či právnická osoba poskytla jakékoliv informace v jakékoliv formě, v jakékoliv formě. Protože to jsou ty důkazy neplnění. Za čtvrté, článek 12, který se týká aktivit. Tady je otázka důvěrnosti a proporcionality. A v neposlední řadě všechno eh, toto budování eh, rozhodnutí, rozhodování vychází z veřejných zájmů. Článek 1 bohužel definuje různé, i odlišné veřejné zájmy od těch, které jsou eh, v definici tržního dozoru v článku 3. Takže to je příliš velký prostor k interpretaci. A samozřejmě, že se to musí ještě nějakým způsobem upravit eh, a my s vámi budeme rádi spolupracovat na eh, dosažení optimálního konečného znění. Děkuji. Děkuji. Jsem ráda, že jste znovu na našem výboru, eh, takrát v jiné funkci. A pan Ija Brechman je poradcem pro vnitřní trh s Eurocommerce. Děkuji. Děkuji za možnost vás oslovit, za všechny regiony a firmy v Evropské unii. Takže chci rovněž začít pozitivně. Podporujeme tento balíček. Myslíme si, že je to skvělá příležitost ke zlepšení volného pohybu zboží a posílení právnické jistoty, zejména pro malé a střední podniky. Myslíme si, že ten balíček by měl podpořit přeshraniční obchod a neměl by přidávat žádné eh, další eh, vrstvy, neměl by vytvářet další bariéry. Měl by také zlepšit plnění eh, prostřednictvím zlepšení spolupráce mezi orgány a operátory. A měl by se zaměřit zejména na obchodníky, kteří porušují pravidla. Hm, hm, kromě toho, se domníváme, že by měl existovat jeden rámec pro všechny eh, harmonizovaný na celoevropské úrovni. Ale naše zkušenost je taková, že mimo evropští hráči, hráči a že lidé si mohou od nich objednávat zboží přímo. Takže někdy není žádná zodpovědná osoba v Evropské unii, takže evropská legislativa by měla zohlednit i nové obchodní modely. Také vidíme, že tu chybí konzistentnost, kompetentní orgány interpretují v rámci různě, což může mít negativní dopady na firmy, které fungují přes hranice. Ehm, malo i velkoobchody mají pocit, že nevždy je dost velký prostor k dialogu s orgány na téma bezpečnosti a dalších otázek, i když mají, eh, i když disponují tyto firmy značnou eh, expertízou. Pokud jde o vzájemné uznávání, tak to je samozřejmě klíčový princip, abychom zajistili volný oběh zboží na volném trhu. Bohužel členské státy nevždy dodržují tento princip. Domníváme se, že prohlášení ekonomického subjektu že je daný výrobek již eh, legálně eh, prodáván, by mohl pomoct, protože by to mohlo snížit ten eh, práh pro odvolání, kdy je potřeba dodržet pravidla v rámci solvitu. A zatím je to formulováno příliš vágně, kdy solvit může, může požádat a komise může vydat stanovisko. To je příliš nejasné. Existuje mnoho různých závazků, které musí plnit národní orgány. Některé z nich jsou již v tom stávajícím návrhu, ale jak komise eh, zajistí vymáhání? Neměly by existovat jasné dopady eh, za to, když ignorují eh, předepsané postupy? Eurocommerce podporuje cíl komise zajištění toho, aby všechny produkty na trhu byly bezpečné. Východiskem by měla být spolupráce mezi orgány a podniky, která by měla vést k důvěře, abychom eh, zajistili spolupráci různých aktérů v celém řetězci. Musí být věci jasné, závislosti na roli jednotlivých eh, operátorů a jejich roli v distribučním procesu Eh, distributor má samozřejmě eh, zodpovědnost za eh, plnění, za, za způsobilost daného výrobku. A potřebujeme více spolupráce, spíše než více pravomocí. Proto plně podporujeme European Compliance Network. Zástupci firm by měli být zapojeni již z definice. Orgány by měly uplatňovat přístup založený na riziku, který by se měl zaměřit na, na nelegální obchodníky a pomoci těm řádným. Měli bychom jim pomoci, když například neplní omylem a když chtějí plnit podmínky, chtějí být způsobilí ehm, a mají dobrou vůli. Firmy by, by měly být možno, mít možnost nejprve vyřešit problémy sami. Podporujeme dále partnerství a memoranda o porozumění mezi jednotlivými aktéry a potřebujeme harmonizovanější a konzistentnější přístup, který by zlepšil plnění bezpečnost a právní jistotu. Děkuji vám za pozornost. Uh, Děkuji a posledním řečníkem je Filip Pochtelier, ředitel eh, oddělení pro vnitřní trh z Orgalin. Děkuji. Ctění poslanci a poslankyně, děkuji za tuto možnost představit pohled Orgalin. Odvětví, které zastupujeme, poskytuje široké spektrum výrobků od sekaček po jeřáby a roboty. Skoro všechny naše výrobky spadají pod eh, harmonizační legislativu Evropské unie. Takže já se chci zaměřit na tento návrh Evropské unie. Co je v sázce? V uplynulým, v uplynulým desetiletí eh, roste populace, vzniká, roste tak i nebezpečí. Tím, že roste počet kontejnerů v Evropské unii o 14 a víme, jaké to může mít dopady. To jsme slyšeli z, na příkladu Antwerp. Členské státy přitom omezují své eh, personální obsazení celních orgánů eh, a tržní inspektory eh, až zhruba 7%. Takže naš, naše zkušenost je taková, že situace je stále komplexnější, je stále nákladnější zajistit plnění. Ale co když neexistuje žádný efektivní e, tržní dohled a e, účinné kontroly v členských státech? První prioritou členských států musí být zajistit, že se do Evropské eh, unie a do, na evropský trh nedostávají žádné nebezpečné produkty. Ale kromě toho, to zmínilo několik e, předřečníků, mají také povinnost chránit legitimní obchodníky před nekalou soutěží. Takže když mají málo prostředků, eh, když jim chybí technické kompetence eh, k provádění svých povinností, no tak jedinou, jediným řešením je, eh, že musí být, že zkrátka musí být inteligentnější. Jednak spolupráce je nezbytná. Dialog mezi orgány a hospodářským subjektem by měl mít přednost před nějakými povrchními automatizovanými kontrolami. Účinné fyzické kontroly si žádají tři klíčové prvky. Kompetenci, finanční zdroje a legitimitu. Samozřejmě, že eh, průmysl může zajistit dobrovolně expertízu a i zdroje, jak eh, ukázala eh, například iniciativa MSSI Electrical, ale eh, chybí legitimita. A proto je důležité umožnit spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem a firmami a dát jim nezbytnou legitimitu k uzavírání memoranda porozumění na, základu článku, na základě článku 8 návrhu. K tomu by mělo samozřejmě docházet za určitých jasných podmínek. Mělo by to být dohodnuto členskými státy a sítí pro eh, plnění, ale je to klíčové podle článku 31. Eh, další důležitou věcí je, že je potřeba kompetence napříč celým evropským územím, eh, což je v kapitole 428. Zvláště vítáme články 31 a 32 o té síti která by zahrnovala, když je to nutné, i zástupce eh, daných eh, odvětví a spotřebitelských organizací. Dále eh, je tu důležitá přiměřenost. Ten návrh by měl umožňovat, my by měl jaksi spíše dávat pravomoci firmám a neměli bychom jim spíš dávat další povinnosti nad rámec těch, které již mají. To znamená té harmonizační povinnosti. A článek 14 eh, by měl potvrdit eh, pravomoci napříč celou Evropskou unii, to už bylo zmíněno, Business Europe. Není potřeba rozšiřovat tyto pravomoci nad rámec toho, co je nezbytné a přiměřené. Takže závěrem. Žádáme eh, Evropskou unii a poslance Evropského parlamentu, aby podpořili nalezení průchodného kompromisu s radou do konce letošního roku na téma tohoto ambiciozního návrhu komise a, to s cílem eh, zefektivnění eh, a posílení inteligentního přístupu eh, tržního dohledu. Děkuji vám. A tím se dostáváme k dalšímu panelu kdy se bude hovořit o dopadech těchto návrhů na spotřebitele. Jako první dostane slovo paní Monique Goye, generální ředitelka BEUC. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Hezké odpoledne všem. Já jsem Monique Goins, eh, mluvím jménem BERK, Evropského svazu spotřebitelů a chci zdůraznit, že naše práce na dohledu nad trhem a bezpečností produktů probíhá velice úzce s ANEKem, což je hlas spotřebitelů v evropské standardizaci. S institucemi sdílíme naši úplnou politickou pozici k tomuto balíčku a tak eh, dnes to schrnu nějak v pěti minutách to nejdůležitější, co bych chtěla zdůraznit. Samozřejmě tento balíček vítáme. Myslíme si, že zavádí celou řadu pozitivních změn pro spotřebitele, například fakt, že unijní laboratoře by byly dezignované, že by byl závazek mítí právního zástupce, což je pro nás velice důležité, právo, aby národní orgány mohly provádět mystery shopping, to je velice důležité, a fakt, že EU by dala k dispozici členským státům prostředky, pakliže to bude nutné. To je tady několik příkladů za všechny toho, co považujeme za velice důležité. Co se týká slabin, a doufáme, že i Evropský parlament nám pomůže zlepšit dopad tohoto balíčku na spotřebitele, zde mám několik poznámek také. Za prvé je potřeba aby rozsah toho balíčku, a soustředím se pouze na compliance a enforcement, rozsah je potřeba zlepšit, tedy rozšířit. Nemělo by se to pouze týkat harmonizovaných produktů, ale také neharmonizovaných produktů. Z hlediska spotřebitele není normální, aby hračky byly pokryty, ale nebyly pokryty produkty péče o děti. To je velice důležité. Za druhé, to je také velice důležité z hlediska ochrany spotřebitele. Pokud nějaké zboží se považuje za non-compliant, tedy neplnící předpisy, musí to spotřebitelům umožnit nějakou nápravu, tedy když nějaký produkt nesplňuje, nesplňuje předpisy, tak byste měli bý, mít nějakou, nějaké právo záruky nebo nápravy, protože daný produkt nesplňuje právní podmínky. Tento balíček je rovněž skvělou příležitostí pro to, abychom řešili specifické výzvy, které přicházejí s internetem věcí, Internet of Things, což by mělo být začleněno do toho balíčku, to znamená, že musí být dány k dispozici testovací protokoly, protože ty propojené produkty vyvolávají řadu otázek. A pak je zde také otázka bezpečnosti. Zmínil to pan Kassel. E, do té definice bezpečnosti je potřeba začlenit i jaksi bezpečnost v té online oblasti. Regulační rámec explicitně nepokrývá bezpečnost služeb, pouze produktů. Ale všechny propojené služby obsahují i takový aspekt služby, to je tedy ten software. A je velice důležité, aby i toto bylo ošetřeno v rámci dohledu nad trhem. Je velice důležité, abychom si vyjasnili roli platform. Jak můžete řešit bezpečnost a dohled nad trhem produktů, eh, které se prodávají online. Komise minulý rok vydala pokyny, jak by k tomu mohlo docházet, ale není to nic povinného. My jsme přesvědčeni, že vzhledem k explozi online prodeje produktů, mimo jiné také ze třetích států, je klíčové, aby existovaly závazné pokyny ohledně sledování těchto produktů. Další velice důležitý bod je, že spotřebitelé nesmí platit za nesplnění předpisů. Lze to eh, uvést do paralely s problémem s dýzlem v některých německých městech. Hlavní oběť tohoto je spotřebitel, který vlastní dýzlové auto, které ztratilo cenu naprosto totálně a on už za ně nic nedostane. A podobné to je v jiných oblastech, třeba Kajla, eh, ta eh, panenka napojená na internet, eh, která vlastně špehovala spotřebitele a spotřebitele tu panenku museli zrušit a nic za to, eh, zničit a nic za to nedostali. Takže spotřebitele je potřeba náležitě chránit. A poslední věc, eh, kterou chci zmínit, je, v tom předchozím balíčku v roce 2013 existovala role pro svazy spotřebitelů, aby oficiálně interagovali s orgány v kontextu mm, toho fóra pro dohled nad trhem. V novém balíčku tato role odpadá. My máme hodně znalostí, nebo naši členové mají hodně znalostí toho, co se děje na trhu a byli bychom schopni upozorňovat orgány na to, co se děje a poskytovat strukturalizovaný input do toho systému dohledu nad trhem. Vítali bychom, kdyby e, se tento aspekt do toho balíčku vrátil. Děkuji. Děkuji. Jako další Michael Kasar, ředitel oddělení pro dohled nad trhem v rámci Maltského orgánu pro hospodářskou soutěž a záležitosti spotřebitelů a také předseda ProSafe. Máte slovo. Děkuji. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Díky za příležitost zde vystoupit a podělit se s vámi o naše zkušenosti k balíčku o zboží. V první řadě chci říci, že my tu nejsme, abych, a od toho, abychom navrhovali své vlastní názory. Zastupujeme názory členských států. K tomu balíčku jako takovému první věc, kterou musíme zohlednit, je, že je potřeba rozhodnout ohledně toho balíčku pro produktovou bezpečnost a dohled nad trhem z roku 2013. Je potřeba rozhodnout, co je potřeba. Například otázka GPSD produktů, které nejsou pokryty v tomto novém balíčku. To je potřeba ošetřit. Čím dřív, tím lépe. Máme tři pozitivní aspekty toho balíčku. Za prvé, vítáme fakt, že ten nový návrh je daleko detailnější než balíček z roku 13 co se týká závazků členských států tedy. Uvaluje na členské státy nutnost provádět a poskytovat dohledu nad trhem potřebné prostředky, to už zmínili předřečníci. My s tím jedině souhlasíme a opakujeme, že toto je skutečně důležité, abychom měli prostředky pro dohled nad trhem. Za druhé, vítáme také potřebu vyměňovat informace a vzájemně si pomáhat mezi členskými státy, tedy mezi orgány pro dohled nad trhem a členskými státy. Žádná země není ostrov, i když já třeba z ostrova jsem, ale naše země je ostrovem pouze geograficky vzato, jinak ne. Za třetí, to je další pozitivní aspekt, který zde vnímáme a je velice důležitý, tedy že členské státy jak se navrhuje, dostanou seznam minimální sady pravomocí. To už zmínili někteří kolegové, například právo získávat bezplatné vzorky. Ono to nemusí být vůbec pravidlem napříč Evropou. V některých členských státech je potřeba, aby si orgány ty vzorky kupovaly. a také právo zpětně získat zisky. Kolegyně říkala, že spotřebitelé by neměli platit za nebezpečné produkty. Já rozhodně nejsem připraven za takové produkty platit. Pak jsou zde tři věci, na které je podle nás potřeba se zaměřit a dále prostudovat. Možná se zaměřit na to, zda bychom to mohli ještě zrevidovat. To je jednak princip nezávislosti a e, nestranosti členských států. Je důležité, aby tento princip byl zajištěn. Jsou to jenom členské státy, kdo jsou v terénu, takže oni vědí, co je potřeba. Nikdo jiný, žádná jiná entita toho neví tolik o mém členském státě jako já protože já se pohybuji na tom trhu, což jsou tedy články 7 a 8, kde se hovoří o hospodářských operátorech v provádění eh, dohledu nad trhem. To je potřeba vyřešit. Můžeme tam například zavést koncept eh, compliance partnership. To by mohlo být i problematické, protože to compliance partnership je hrozně hezká věc, když obě strany pracují ke stejnému cíli. Ale to nelze zaručit. Subsidiarita. Návrh zmiňuje svaz eh, Product Compliance Network. A toto může představovat nedostatek subsidiarity. Členské státy mohou být vnímány jako někdo, kdo se spíše soustředí na kdo, kdo je jaksi delegován na nižší úroveň zprávy. Takže úroveň subsidiarity je potřeba eh, pevně zakotvit v tom nařízení. Je to způsob, jak bychom s tím měli dále pracovat. Pak zodpovědné osoby, to už také zmínili kolegové, zodpovědné osoby za informace o plnění předpisů. To je potřeba vyřešit, zaměřit se na to, jakým způsobem toto můžeme, jak, jak bychom to měli řádně zohlednit eh, v tom balíčku, protože pokud to neuděláme správně, tak jen eh, uvalíme na bedra členských států další způsob, eh, jak budou klepat na dveře, které nikam nevedou. To je tedy několik prvních názorů k tomuto balíčku. Díky za pozornost. Jsme připraveni s vámi dále diskutovat. Díky. Děkuji vám. A teď tu je jako poslední Claudio Bergonzi, generální tajemník Indicam. Ale nevím, kde sedí. Tamhle. Tak máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za toto pozvání, děkuji za to, že se mohu účastnit tohoto velmi důležitého slyšení. Já představuji Indicam, to je největší združení na ochranu spotřebitelů a na boj proti nelegálnímu obchodování. Zastupujeme celou řadu evropských združení a e, zabýváme se tímto balíčkem, který se týká výrobku. Samozřejmě my sledujeme s velkým zájmem tento návrh, protože problematika neplnění se dotýká spotřebitelů, ale také e, podniků a tím pádem eh, celé evropské ekonomiky. Návrh, který eh, tady analyzujeme, mm, je z naší strany eh, analyzován s velkým zájmem. Je pravda, že podle našeho názoru se tady zašlo příliš daleko. Co se týče vstupu na evropské území, je tady mm, skutečnost, že tady máme celou řadu produktů, které nesplňují normy z hlediska ekonomiky, kterou musíme chránit. V našem oboru ta ochrana vychází z údajů OECD a prakticky asi 50 které přicházejí na trh, jsou padělané, takže se jedná o miliardové ztráty je tady neplnění předpisu z hlediska duševního vlastnictví. A to je jenom část toho obecného problému. Jako příklad mohu uvést následující. V roku 2010 italská celní zpráva zadržela eh, sportovní boty, celou nakládku. Eh, došlo tady k porušení předpisu a také jsme zaznamenali přítomnost jen eh, kancerogenních eh, výrobků. Došlo tam k překročení limitů, které jsou eh, stanoveny v Evropě. A to jasně ukazuje, že působení celní zprávy v těchto konkrétních případech vlastně otevírá jakousi pandořinu skřínku, protože může dojít k porušení duševního vlastnictví v určitém případě ale je zřejmé, že zákonodárce v této oblasti, která se týká výrobků, musí jít ještě dále. To znamená, je tady neplnění, je tu problém ohrožení zdraví, eh, celní poplatky nejsou zaplaceny, dále dochází k nesprávnému vyplnění celního prohlášení a mm, často se to může vztahovat na jeden jediný produkt, který eh, není tedy, který je padělaný a samozřejmě na něj se napojuje celá řada porušení různých zákonných předpisů. Eh, toto neplnění se nás dotýká na úrovni podniků, ale také to podkopává důvěru spotřebitelů. Elektronické obchodování se navyšuje a my si uvědomujeme, že ten nedostatek důvěry spotřebitelů eh, se odráží také v podobě tohoto elektronického obchodování. V současnosti máme celou řadu předpisů, které mají dopad na náklady a v současnosti je opravdu velmi obtížné podnikat eh, v, v různých oborech eh, průmyslu. Jsou to hlavně malé a střední podniky, které e, jsou postihovány vlastně těmito opatřeními, která jsou přijímána. Jaký je tady cíl? Jde o to, aby se usnadnila práce dohledových orgánů. Je nutné mít systém, kde by bylo možné získat informace o plnění či neplnění e, předpisů a o fungování a mm, legální práci ekonomických subjektů. Nicméně se nám zdá, že v tomto ohledu se jedná o jakousi dodatečnou zátěž, která bude zatěžovat podniky. E, a i podniky, které musí plnit další předpisy a další opatření. Problém je v tom, že podniky se stávají jakousi obětí toho, těchto nařízení, ale zároveň jsou částí řešení. My doufáme, že tento návrh umožní eh, vytvořit harmonizovanou normu eh, z hlediska postupů těch jednotlivých orgánů v Evropě. V současnosti se jedná především o přeshraniční mezinárodní toky, kterých se to týká. A víte, že v současnosti není možné si vyměňovat informace na té mezinárodní úrovni. A jak to vysvětlil ředitel italské celní zprávy, my máme eh, příslušné orgány a celní zprávy musí zůstat tou referenční institucí z hlediska kontrol. Je to vlastně jediná, jediný orgán, který může zajistit jakousi koordinaci v rámci těch 28 členských států. Takže je pravděpodobné, že i nadále se tady budou objevovat tyto ilegální výrobky. A musíme si uvědomit, že některé celní zprávy nerealizují svoji práci dostatečně, tak jako e, ostatní. Myslím si, že v rámci tohoto návrhu jdeme správným směrem. Chceme e, výrobky, které splňují předpisy, které nejsou padělané a doufejme, že nebudeme příliš zatěžovat eh, touto regulací eh, jednotlivé podniky. Eh, podniky, které budou legálními ekonomickými subjekty, by měly mít jakési pobídky v tomto smyslu. A my doufáme, že pokud zde bude snaha dovážet do Evropy, tak budou muset dovážet v dobré víře who are že tady máme prostor pro poslance, pokud máte nějaké dotazy. Prosím, pan Edmund. Do pan Egni. Já jsem měl za to, že je to dobrá příležitost vám položit tuto otázku. K něčemu, co bylo, co se dělo v loňský rok. Fiprenol. To používají producenti vajec k čištění ehm, těch provozů, protože se tím dají zabíjet roztoči. A e, pro Spojené království to dopadlo dobře. Ale producenti z Nizemská by mohli e, tento materiál používat a e, zatímco zákazníci přes na druhé straně kanálu La Manche to nemohli koupit, protože tyto výrobky, které byly ošetřeny tímto výrobkem, a to jenom proto, že eh, britští inspektoři nebyli schopni eh, tomu, eh, tomu produktu dát nějaké číslo. Takže to je prostě příklad toho, kde vnitřní trh nefunguje. Ale ono to dopadlo v náš prospěch. Protože fipronol se dostal do vajíček a zjistilo se, že může znamenat určité riziko. Takže já se chci zeptat, jestli je to izolovaný příklad, že jedna země může v podstatě zastavit eh, obchod s nějakým materiálem nebo produktem, nebo jich musí být více. Možná někdo z vás o tom něco ví. Další důležitá záležitost, vzájemné uznávání. To je klíčové slovo teď v souvislosti s Brexitem. Někteří z vás možná mají nápad, jak můžeme vzájemné uznávání využít tomu, aby fungoval eh, hladký obchod přes hranice. Pan Salimovič, děkuji. Já bych využil eh, této příležitosti k oslovení našich hostů. Chci přivítat tento návrh za sebe a a za pana Lekegarda. A každopádně podporujeme eh, celkově tento balíček, ale mám tři, eh, tři eh, otázky na naše hosty. Takže jednak. Hovořili jste o nedostatku zdrojů. tedy, že orgány dohledu mají, sužuje nedostatek, nedostatek zdrojů. A že musíte tudíž postupovat eh, inteligentněji. Ale to má svůj limit. Pokud má člověk určitý rozpočet, jistě, že s tím může nakládat lépe, ale po nějaké době prostě musí eh, uznat, že se to dělat nedá. Bylo tu několik návrhů, které zaznělo z různých stran. Lidi, kteří říkali, no tak ať tyto orgány také nesou část odpovědnost těch postihů. Protože pak budou motivovány k tomu, aby eh, to fungovalo. Chci se zeptat, co si o tom myslíte. A jaké to má rizika. Protože již existují takové systémy. Když, si, když zaparkuju auto na nesprávném místě, tak mě budou pokutovat. Ale tento systém pak může vést ke zneužívání toho systému, třeba ve Švédsku. Pak prý už dostávali lístky i sanitky. Protože pokud fungujete na základě nějaké kvoty, že máte prostě dát lístek nějakému určitému procentu aut, no tak pak už je vám jedno, jakému autu to dáte. A další otázka je na Business Europe. Vy jste hovořil o těch rizicích souvisících s těmi standardy, ale nejpřísnější, když se nejpřísnější standard aplikuje na všechny ostatní, Nehovořím teď o nějakých závažných chybách, nebezpečných produktech, ale někdy třeba oznamenání, nějaká pravidla, eh, pravidla označování produktů se mohou trošku lešit v jednotlivých zemích. No a jedna země má ta pravidla nejpřísnější. A ta pak rozhodne, že to není označeno správně a okamžitě se to zastaví v celé Evropě. Takže tady vidím trošku riziko. Byl bych rád, kdybyste se k této otázce vrátil. A poslední otázka je na komisi. Švédský zástupce hovořil o riziku spojeném s tím, kde máme nějaký systém, kde můžeme zavřít, kde můžeme eh, zablokovat nějakou webovou stránku. Ale měl jsem problém stejný když s tím CPS, na kterém jsme pracovali, že někdy ty webové stránky že se s nimi těžko pracuje, těžko se zavírají. A prosím vás rychle. Podív, podívejte se třeba na noviny tady, Lesuar. Má tam nějakou reklamu někde na, někde na, na, na kraji. A vy zavřete celou stránku kvůli nějaké vedlejší reklamě? Zavřeme lesoár jenom proto, že se jim tam nějak dostala nějaká reklama na něco, co porušuje pravidlo? Tady myslím, že je potřeba, eh, aby existovala jakási eh, rovnováha, jakási vyváženost. Omlouvám se, že, že jsem hovořil trochu dále. Takže možná, že ty tři, můžete začít těmi třemi otázkami posledními, protože ty byly na jednoho řečníka. prosím také ty, kdo budou odpovídat, aby se pokusili odpovědět za minutu, takže máme tu zástupce ze Švédska, pros, nebo ne, komise, to byla poslední otázka. A první otázka byla na vás. Děkuji. Pokud jde o otázku toho memoranda o porozumění, máte pravdu, že nemůžeme všechno dělat s jakýmkoliv rozpočtem, ale pokud jde o segment produktů, tak tam eh, hospodářské subjekty jsou ochotně zaplatit za otestování nezávislými subjekty. Nezávis, eh, nezávislý, nezávislý test. Takže tohle už eh, vlastně je úleva tomu rozpočtu, a může to být monitorováno, aby nedocházelo k nějakému zaujetí. Myslím si, že tohle by mohlo fungovat. A samozřejmě, že bychom uvítali vaši podporu. Protože tento přístup, to znamená partnerství s podniky, se nelíbí úplně všem členským státům či orgánům. Pokud jde o, o proplácení nákladů orgánů dozoru, tak jistě, že to může být spojeno i s nějakým nežádoucím chováním. Ale my souhlasíme s tím návrhem, který je v článku 21. Ale máme k tomu ještě celou řadu různých doporučení. Například, že ty poplatky nelze vymáhat, pokud orgán nezaslal eh, odůvodněnou žádost ekonomickému operátorovi, aby se zabránilo nějakému postupu eh, eh, ověřovacímu nákladnému, tak musí, být, musí to být jasně komunikováno, musí to být ten dialog. A ten náklad by neměl překročit ty, tu tržní cenu, a kromě toho, když může výrobce dokázat, že ten výrobek technicky splňuje požadavky, tak pak může tento správní poplatek dostat zpátky. Děkuji. Pan Barizas z Business Europe, prosím. Děkuji. Děkuji, pane Salimovič, za dobrou otázku. Hovořil jste o různých eh, způsobech posuzování rizika v Evropské unii, kdy potenciálně může dojít k přijetí nějakého toho nejpřísnějšího standardu. Tak jsem si to vysvětlil, to, ten váš dotaz. My se domníváme, že to má řešení, že tomu můžeme zabránit. A teď nebudu opakovat kritéria proporcionality, o kterých už jsem hovořil dříve, ale je důležité, abychom měli přístup založený na riziku. Mělo by to také vycházet z jasných důkazů, dokladů. To by bylo, bylo by užitečné, kdyby, když se bavíme o těch důkazech, těch rizik, abychom vedli strukturovaný dialog se všemi subjekty. Ať už jsou to spotřebitelské organizace, obchodní organizace a další. Ten strukturovaný dialog by měl být samotným jádrem. Rádi podpoříme tu, ten tu European Compliance Network. Doufáme, že budeme mít na toto téma ještě silnější ustanovení. Děkuji. Otázka na komisi. Velmi stručně. Ustanovení o uzavírání webových stránek to je určitá pravomoc. To nemusí ty orgány dělat. Ale pokud budou mít za to, že je to zdůvodněné okolnostmi, tak to mohou udělat. A je to přípustné pouze v případě vážného rizika. Že je tu ta koncepce té závažnosti. A já se domnívám, že jakýkoliv inspektor třeba v Belgii by se 500krát zamyslel, než by zavřel eh, webovou stránku Lesoir. Rozhodně nemají tuto povinnost. Děkuji. A nyní otázky paní, pana Egnu. A ještě další otázky. Prosím. Ano, děkuji. Pokusím se odpovědět. protože v podstatě zodpovídáme také za dohled na biocidy a pesticidy a fipronol je biocid. Biocidy vyžadují registraci. Takže pokud o nich víme málo, protože samozřejmě není to přímo moje oblast, jsou to věci, které zabíjejí. Takže to, co používáme ka- každý den, to jsou věci, které jsou prostě impregnovány, eh, aby zabíjely ty škodlivé mikroorganismy. Musí být registrovány ve všech členských státech. A v závislosti na umístění, v závislosti na klimatu, v závislosti na určitých specifických rysech, členský stát může ten produkt zaregistrovat. Nebo ne. Protože ten produkt, ten biocid může nebo nemusí být dosilný, aby zabil třeba ty patogeny na Maltě. I když může být používán někde jinde. Ale když se vrátím k tomu posouzení rizik, neměli bychom se bát různých eh, vyhodnocení rizik. vedli jsme již na toto téma diskuzi, kdy členské státy, některé členské státy chtěly zakázat. Tedy chci, chtěli u, um, naopak povolit ty eh, takzvané čínské lampiony, které, když zapálíte, tak eh, mohou prostě někam eh, odletět, pak někde přistát. Z našeho hlediska ten produkt je rizikový, ale samozřejmě na, Malta je trošku jiná, protože je tam sucho. Takže posouzení rizik musí eh, vzít potaz také eh, konkrétní podmínky. Je tu otázka subsidiarity. Někde je více vody, více, více deště a tak dále. My máme sice hodně vody v moři, ale to moc nepomůže. Takže my všichni si přejeme harmonizaci, ale není žádné řešení, které je vhodné pro všechny. Eh, Děkuji a tím se dostáváme k závěrečným projevům. Jako první dostane slovo komise. Děkuji, když dovolíte, dva velice stručné závěry, které si z dneška odnesu. Za prvé, myslím si, že tady máme problém eh, ve všech infrastrukturách na národních úrovních. Eh, velikosti a kapacity. Nesmíme přemýšlet pouze o pravidlech, ale také o kapacitách, které existují, aby ta pravidla fungovala. Za druhé řekl bych, že ta diskuse byla velice zajímavá v tom, že ukázala, že je potřeba se zasnažit a zblížit jednotlivé názory. Řekl bych, že ten příklad Itálie, kde se hodně kontroluje nějaká ta eh, továrna na hračky, což vedlo k tomu, že ta továrna nakonec jde z Itálie pryč. To je přesně ten příběh, ke kterému by nemělo na vnitřním trhu docházet. Mělo by probíhat eh, společné hodnocení a je potřeba se více zaměřit na lepší společné hodnocení problémů. Je potřeba se pokusit eh, aproximovat problémy, jako třeba analýza rizik, její metodika, rozdíly v hodnocení, Vidíme, že to je problém v celé Evropě, co splňuje předpisy a co už ne. To ale velice často není nic složitého. Přesto orgány pro dohled nad trhem mývají různé rozdíly. Takže rozdíly v přístupu na jedné straně a otázka objemu a kvantit financí, IT a lidských zdrojů, které mají ty orgány k dispozici, které musí zajistit, že to bude fungovat. Ještě jednou díky, bylo to velice zajímavé odpoledne. Hodně jsme se poučili co do naší další práce. Díky za pozornost. Děkujeme vám. A teď opět naši zpravodajové, jako první pan Štefanec. Děkuji. V první řadě chci zdůraznit, že vítám ten balíček pro zboží Evropské komise. Aktuální rámec se neukázal jako dostačující pro zajištění konzistentní a účinné aplikace a proto Nové nařízení o vzájemném uznávání by mělo vyjasnit a hlavně zjednodušit procedury, které musí firmy sledovat, stejně tak jako které musí sledovat veřejné orgány. Vzájemné uznávání přichází s přidanou hodnotou do EU. Dává to možnost uvádět na trh eh, v jiných členských státech produkty, které jsou již uváděny na trh jinde, zatímco se zachová autonomita a diverzita správních orgánů. Ten návrh by měl posílit evropskou úroveň a roli Evropské komise v rámci vzájemného uznávání. Vítám nové dobrovolné prohlášení o vzájemném uznávání, které budou předávat eh, hospodářští operátoři, což jednoznačně sníží administrativní zátěž. Je velice důležité vytvořit eh, administrativní spolupráci a vynucování v rámci těch kontaktních bodů, což jsou komunikační kanály pro vzájemné uznávání. Předpokládám, že přeshraniční spolupráce mezi kontaktními body by měla být rovněž posílena a jeden z klíčových bodů zde je používat Solvit jako hlavní proceduru pro řešení problému. Takže, e, abych to schrnul, jsou zde tři hlavní body. To znamená využívat Solvit jako hlavní organizaci pro řešení sporů. Tím se posílí role komise. A v neposlední řadě zjednodušit a urychlit všechny procedury. Těším se na spolupráci se všemi kolegy na tomto důležitém tématu. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám, pan Danty. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem těm, kteří dnes vystoupili. Strávili jsme zde velmi intenzivní diskusní odpoledne. Bylo to velmi užitečné z hlediska tohoto balíčku. Já bych rád vyjádřil obecnou připomínku. Proč dnes musíme diskutovat o dohledu nad trhem? Je to proto, že je to zásadně důležitá záležitost v současnosti. Eh, my jsme eh, ve světě, který je čím dál globalizovanější, dochází k čím dál častějším výměnám zboží. A my musíme zaručit efektivní dohled nad trhem na celém území Evropské unie. Dlužíme to našim podnikům, ale také spotřebitelům. Každý den generujeme nová nařízení, nová, nové zákony a směrnice, které dopadají na evropské podniky. My na nich žádáme čím dál více požadavků. Chceme, aby dodržovali normy z hlediska životního prostředí, aby byly techničtější, aby jejich výrobky byly bezpečnější a aby se zajistila bezpečnost eh, produktů z hlediska spotřebitelů. Dohled na trhy to je přidaná hodnota pro eh, podniky. A my nechceme jenom eh, uplatňovat sankce na ty, kteří uvádějí na trh nebezpečné eh, produkty. A proto potřebujeme větší dohled. Máme 60 článků, které pokrývají různé technické aspekty. Budeme mít příležitost se tím zabývat společně se všemi zúčastněnými stranami. A já jsem přesvědčen, že stínový zpravodaj a já sám si budeme přát podrobně rozebrat všechny tyto aspekty. Ale ať už to dopadne jakkoliv, my máme povinnost konat. Musíme konat abychom eh, vyhověli požadavkům v této oblasti. Ale máme problémy se zdroji. Pokud nebudeme investovat dostatek zdrojů do této oblasti, tak to nebude fungovat. Evropské podniky v současnosti eh, trpí touto situací a členské státy také trpí nedostatkem eh, daňových příjmů, pokud ten trh dostatečně nefunguje a pokud zde není dostatečný dohled a mm, ty, eh, co podnikají legálně, eh, unikají. Jde o to, abychom řešili mm, otázku také padělání a úniku, které z toho pramení z hlediska veřejných rozpočtů. A když už hovoříme o produktech, které neplní požadavky, ať už se jedná o nekalou konkurenci, ať už se jedná o daňové úniky a pokud nechráníme zájmy pracujících, tak eh, tento systém nemůže fungovat. Musíme konat. A pak je tady další bod. Musíme vyhodnotit situaci velmi přesně. Eh, musíme přepnout tento začarovaný eh, kruh, kde se tvrdí méně kontrol, větší biznis. Eh, není možné vycházet z tohoto tvrzení, kde se říká, že pokud bude méně kontrol, tak jednotlivé země budou mít větší příjmy a více aktivity. To není pravda, dochází k porušení hospodářské soutěže a proto potřebujeme evropský systém dohledu nad trhem. Tento systém musí být silný, musí být interní, ale i externí. My se snažíme zajistit eh, silný návrh, doplníme návrh Evropské komise a doufám, že se nám podaří to vypracovat v té lhůtě, která byla stanovena. Budeme mít také možnost diskutovat s radou ohledně efektivnějšího systému dohledu. Děkuji a tím tedy uzavírám naše slyšení ale nejprve samozřejmě poděkuji všem panelistům, všem řečníkům dnešního odpoledne. Díky vám všem za vaše vystoupení. Chci rovněž poděkovat Evropské komisi za účast a děkuji samozřejmě také zpravodajům zde v sále. Takže ještě jednou díky všem. <laughs> Um, tak, a to znamená, že se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je projednání pozměňovacích návrhů k tématu kybernetické bezpečnosti. No, možná minutku počkáme. Um, uh, Dobře, takže budeme pokračovat. Jak jsem říkala, projednáváme pozměňovací návrhy na téma kybernetické bezpečnosti. Spravodaj je Nikola Danty, ale než eh, mu dám slovo, chci přivítat eh, spolu zpravodaje Evropského sociálního hospodářského výboru, pan Macola, pan Longo, eh, kteří přijali stanovisko 15. února na toto téma. My jsme vždy velice potěšeni, že legislativa v EU může zohledňovat názory občanské společnosti. A velice ráda eh, zástupcům hospodářského sociálního výboru dám slovo. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Digitalizace a internet eh, to jsou faktory pokroku, ale zároveň se musíme chránit. V současnosti se opíráme o mezinárodní spolupráci a odolnost v této oblasti. Jde o to, abychom dokázali odolávat útokům a to různého charakteru. Jednak se jedná o kyberkriminalitu a potom o problematiku certifikace. My se domníváme, že nový mandát ENISY je pozitivní a doporučujeme všem státům, aby vytvořili podobný orgán na vnitrostátní úrovni, což celá řada států ještě neučinila. ENISA by měla dávat přednost aktivitám, které by chránily eh, osoby eh, z hlediska internetu. ENISA by měla také verifikovat v rámci výročního přeskumu přípravu členských států a jejich schopnost reagovat na digitální krize, zvláště v oblastech, kde jsou problémy, jsou identifikovány také příloze. Dále ERIZA musí vytvářet síť v oblasti boje proti kriminalitě, například test, tak, aby mm, podpořila udržitelnost digitalizace v Evropě. Dále bychom měli podporovat také trojstranný orgán a měli bychom eh, uplatňovat homogenní normy a měli bychom mít evropský režim v této oblasti. V rámci tohoto nařízení zatím není nic stanoveno ohledně vyhodnocení, ohledně auditů, Eh, na úrovni jednotlivých států a to je pro nás to velký nedostatek. Zdroje, které jsou stanoveny pro ENISA, nebudou postačující proto, aby mohla správně vykonávat svůj mandát. Do dvou nebo tří let bychom měli být schopni mít eh, programy pro banky, pro zdravotnictví, pro dopravu, a také pro mm, domácí mm, elektronické přípravky pro eh, hračky. A to není možné na základě stávajících zdrojů. Proto je eh, nutné, aby se toho účastnila i agentura pro leteckou bezpečnost, dále bankovní orgán a také zdravotní orgány. Bez nich se nám to nepodaří. Pak jsou zde dva další důležité body. My se Nemůžeme vám samozřejmě uvést všechny podrobnosti, ale chci říct, že potřebujeme um, zdroje pro výzkum a vývoj. A poslední bod. ENISA by měla také uh, dávat přednost novým funkcím. Děkuji a velmi stručně, pan Mecola. Ma- pardon, pan Long. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem se zabýval aspektem dopadu na spotřebitele. A zde bychom chtěli poukázat na některé problémy. Často eh, člověk je obětí a mm, těchto útoků eh, komise se nedomnívá, a že je to natolik závažné a v tomto smyslu bychom měli zlepšit také takzvanou digitální hygienu. Měli bychom víc se jaksi dostávat do povědomí eh, digitalizaci. Musíme do toho investovat, eh, musíme vyškolit inspektory na vysoké úrovni, musíme organizovat eh, jaksi propagační aktivity. A na tyto všechny aktivity potřebujeme také spoluúčast vnitrostátních orgánů a také malých a středních podniků. Musíme postupovat kolektivně. Navrhujeme také, aby ENISA a vnitrostátní orgány se účastnily těchto aktivit, aby tady byla certifikace, která by se uplatnila. Dále musíme mít eh, také eh, vysokoškolské vzdělávání v této oblasti a musíme tedy odstranit ty digitální neznalosti, které tady existují a také rozdíly mezi muži a ženami v této oblasti. Musíme zvyšovat také počet zaměstnání eh, v oblastech, které se brání proti této kriminalitě. Dále se musíme také zabývat hardwarem, softwarem této oblasti. A také certifikace by měla být napojena na označování, tak jak se postupuje například u energetických výrobků. A tento nástroj by měl tu výhodu, že by snižoval náklady podniků, roztřištěnost trhu by byla menší a spotřebitelé by měli lepší porozumění z hlediska těch nakupovaných eh, výrobků. Dále domníváme se, že by bylo dobré vytvořit logo, které by bylo rozpoznatelné, které by pomáhalo spotřebům si lépe vybírat výrobky, eh, software a další. ENISA musí poskytovat informace, musí tedy eh, dostávat do povědomí tyto záležitosti a musí se snažit podporovat eh, bezpečné chování z hlediska internetu. Na závěr můžeme říci, že jsme eh, si vědomi národních specifik z hlediska vzdělávání, to se musí dodržovat. A program certifikace Evropské unie a ENISA by měl posilovat znalosti profesorů a také znalosti z hlediska digitálních eh, charakteristik. Děkuji. Zdá se, že je to italsko-italská záležitost, protože zpravodajem je Nikola Danti. Takže Nikolo, dávám vám s potěšením slovo. Děkuji, mm, paní předsedkyně. Ano, můžeme hovořit i eh, jaksi s větším přesahem mimo hranice Itálie. Já musím konstatovat, eh, že tato problematika kyberkriminality je problematika, která souvisí s tím článkem 54, to znamená přidruženost také ITRE. A tato diskuse bude důležitá zvláště z hlediska třetí části tohoto nařízení. Tato část se specificky týká certifikace. Dostal jsem 396 pozměňovacích návrhů, takže to ukazuje na zájem kolegů. Chtěl bych poděkovat stínovému zpravodaji, sekretariátu komise a všem zaměstnancům za jejich práci. Včera jsme měli první schůzku stínových zpravodajů. Pokud čtete noviny, tak si uvědomíte, do jaké míry občané jsou citliví na otázku kyberkriminality. Rok po přijetí směrnice, která se týká bezpečnosti sítí, máme nyní příležitost navýšit odolnost a také odstrašující eh, dopady z hlediska Evropské unie a postupovat harmonizovanějším způsobem. My jsme diskutovali se zpravodaji ostatních skupin a myslím si, že cílem je poskytnout ITRE ambiciozní text, který by přinášel užitečné návrhy. Děkuji stínovým zpravodajům všech politických skupin, kteří byli velice vstřícní. Budeme se zabývat eh, obecným přístupem certifikace povinný nebo dobrovolný, dále eh, národní a evropské programy dále cíle a jednotlivé aspekty certifikačního režimu. Co se týče struktury a fungování a definice tohoto nového rámce certifikace výrobků a softwaru, jsme si vědomi toho, že ve všech fázích, to znamená přípravy nového režimu certifikace, bude nutné navýšit účast jednotlivých zúčastněných stran a zvláště zapojit standardizační orgány a také organizace, které zastupují malé a střední podniky. Já jsem předložil návrh, abychom si stanovili pracovní program ENISA, tak abychom věděli, jaké společné aktivity bychom měli podnikat v oblasti certifikace na úrovni EU. Také jsme stanovili seznam prioritních výrobků kde by bylo zcela nezbytné mít k dispozici evropský certifikační eh, systém. Tak jak jsme to uvedli již včera na, eh, se stínovými zpravody, já jsem velice ocenil tu možnost, eh, že certifikace produktů a služeb s nízkým rizikem by fungovala v podobě prohlášení těch jednotlivých podniků tak už to ostatně funguje v rámci nové legislativy. Myslím si, že je důležité poskytnout tuto možnost, jakmile jsou tady ustanovení, eh, která souvisají eh, s dohledem nad těmito certifikáty, buď tedy na národní nebo evropské úrovni. Jsem přesvědčen, že dohled bude účinný v případě certifikátu i u těch, které nejsou předmětem eh, vyhodnocení plnění ze strany třetího orgánu. Takže za každou cenu se musíme vyhnout tomu, aby certifikační systém zažíval stejné potíže, jaké jsme zažili v případě jiných oblastí jednotného trhu. A samozřejmě ta podobnost s tím automobilovým eh, sektorem není náhodná. Měli bychom také mít jednotné uplatňování tohoto certifikačního režimu. Já jsem si jist, že tento přístup musí být pružnější a je nutné se přizpůsobit specifikum jednotlivých, eh, jednotlivých výrobků a služeb. Společně s ostatními zpravodaji, s novými zpravodaji, jsme se dohodli na změně období eh, certifikátu, tedy trvání certifikátu. Bude to záviset na výrobku, na službě a také na úrovni rizika. A nebude tady maximální hodnota, na rozdíl od toho, co je v textu komise. Vzhledem k tomu, že tady jsou různé přístupy politických skupin, tak by bylo nutné prohloubit ještě jeden bod tohoto nařízení. Například možnost jak si vynutit eh, certifikaci některých kritických infrastruktur. To bylo ostatně také eh, začleněno nařízení ohledně ENISA. Mohli bychom k tomu také připojit další ustanovení, tak jak to navrhuje EPP, například jakýsi checklist, anebo také cyber easing. Během příštího zasedání ve Štrasburku 17. dubna budeme mít další zasedání stínových zpravodajů a doufáme, že dospějeme ke konečným kompromisům ohledně všech článků a bude možné předložit eh, konečný text. Děkuji. A paní Mecela za EPP, tedy Andreas Schwab, eh, si vezme slovo za ní. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za slovo. Hovořím za Robertu Mecelu, která se nemohla dostavit v důsledku dalších závazků, které má mimo Brusel. Ale jakožto zpravodaj za eh, směrnici ANS vám mohu říci, že je nesmírně důležité, abychom postoupili se sanitizací těch pro eh, internetu, to znamená, abychom měli nástroje kyberbezpečnosti, protože jinak, eh, jinak eh, selžeme eh, i ve směrnici NIS. A já chci poděkovat Robertě a také stínovým zpravodajům za jejich práci. Roberta má za to, že řada pozměňovacích návrhů, které byly probrany, je vítána a ty, které ona sama předložila um, o samohodnocení a samoprohlášení schody, Ehm, jsou užitečné. Jsou to však například návrhy 366, kdy EPP chce zajistit, aby ty prvky samo eh, deklarace a hodnocení byly v tom eh, konečném eh, nařízení uceleně zařazeny. Pokud je o certifikační systémy, budeme muset probrat pozněvací návrhy, které mají zajistit, aby neexistovaly žádná paralelní schémata a že evropské systémy budou eh, přizpůsobeny eh, napříč Evropskou unii. Je také potřeba eh, tedy pokud jde o vstupy veřejnosti, tak EPP e nechce uměle zapojovat další subjekty. Ta stávající skupina, která funguje pod Enisou, funguje dost dobře. Proto musíme zajistit, abychom ji umožnili odvádět svou práci eh, spíš než nějakým způsobem rozšiřovat, aby nezačalo být celé nařízení příliš byrokratické. Roberta Mecela, naše stínová zpravodajka, se těší na e, diskuzi o proceduře checklistu, zejména pozměňovací návrhy, návrhy 97, 234, 247, e, které předložila EPP. Jsme přesvědčeni, že to povede k většímu sladění, pokud jde o ty úrovně ujištění, které by měly být ještě zlepšeny, aby to odráželo přístup založený na riziku. Paní Mecela se těší na další diskuze o těchto bodech, na dalším zasedání a na zasedání s těmi zpravodajů a e, děkuji vám za pozornost. Děkuji. Já jsem stínovou zpravodajkou za EKR, takže si vezmu slovo a e, vyjádřím se v, v, e, v nizozemštině. Vším bych chtěla poděkovat panu zpravodaji za tu práci, kterou už vykonal. Já sama jsem předložila 22 pozměvacích návrhů k jeho návrhům. A je tady prostě, eh, jsou tady některé aspekty, které jsem nenašla ani v návrhu komise, ani v návrhu zprávy. A přitom tyto body mi připadají důležité. Jednak životní cyklus eh, produktů to je pozměňovací návrh číslo 3. Myslím si, že kybernetická bezpečnost by měla být zohledněna eh, v celém řetězci vývoje nových výrobků a služeb. Například pokud máte výzkum a vývoj, tak je nutné, aby už v tom daném okamžiku jsme pomýšleli na kybernetickou bezpečnost. A pouze za těchto podmínek je možné se vyhnout tomu, aby v určitý okamžik se neobjevily ty slabiny, jakmile se tento výrobek uvede na trh. A to jsou ty slabé články, které mohou mít negativní dopad na spotřebitele. Dále jsem tam nenašla možnost sebe deklarace nebo samo vyhodnocení. Myslím si, že by bylo dobré minimálně poskytnout tuto možnost. To už existuje v současnosti. U otázek, které už byly regulovány, jako například otázka bezpečnosti výrobků. A pak myslím, že je tady eh, část eh, aspektů, které by mohly být posíleny nebo zvýrazněny. Například význam mezinárodních norem. Měli bychom umožnit výrobcům, aby maximálně využívali světového trhu a aby se, eh, abychom se vyhnuli tomu, že evropské podniky budou opouštět území Evropské unie. Také bychom si měli uvědomit, že digitální přístroje se ne propojují na světové úrovni a ne pouze na evropské úrovni. Světové eh, normy se týkají zvláště systémů a propojení, takže i v tomto smyslu jsem předložila pozměňovací návrh. Dále v textu se hovoří o tom, že je nutné vlastně zvýšit povědomí těchto hrozeb. To je velmi dobře, ale myslím si, že bychom měli zároveň také zvýšit větší povědomí ohledně opatření, která se mohou přijmout boji proti tomto hrozbám. Dále bych chtěla hovořit také o platnosti certifikátů a i tady jsou některé pozměňovací návrhy. Já nejsem eh, pro jaksi všeobecnou výjimku. Myslím si, že certifikáty by měly být stanovovány případ od případu. Eh, takto bychom měli postupovat z hlediska nejvhodnějšího Eh, nejvhodnějšího možného období. Co se týče aktualizace, updates, i to by mělo být možné, aniž by bylo nutné vlastně získávat po každé nový certifikát. Vidím, že pan zpravodaj se snažil také zaručit větší účast všech zúčastněných subjektů. I v tomto ohledu já jsem předložila některé další pozměňovací návrhy. Byla bych ráda, kdyby průmysl a ostatní subjekty se účastnili. Například podniky by měly mít také Eh, iniciativy z hlediska regulace. Eh, podniky by se měly více účastnit na vypracovávání jednotlivých legislativních opatření. Předtím, než komise přijme prováděcí mm, ustanovení, tak by bylo dobré konzultovat tuto záležitost s jednotlivými zúčastněnými subjekty. A vzhledem k tomu, že ENISA není normalizační orgán, bylo by dobré, aby evropské a světové normalizační orgány byly také konzultovány z hlediska nových norem. Dále jsem předložila některé pozměňovací návrhy, které se týkají bodu, kde nesouhlasím s textem komise a s textem zpravodaje. Jednak je to otázka dobrovolnosti. Pro nás to je velmi důležitá otázka, protože to je jediná možnost, jak podnítit inovaci a používání bezpečnějších systémů na úrovni podniků. Flexibilita. To je otázka, do jaké míry tento dobrovolný charakter závisí na velikosti daného oboru a na významu, na relevantnosti daného oboru. A dále bych chtěla položit otázku ohledně úrovni bezpečnosti, velmi rigidní úrovně bezpečnosti. Myslím si, že to není vhodné, takže jsem i v tomto ohledu mm, předložila pozměňovací návrhy, aby se zrušily obecné úrovně bezpečnosti a aby se to nahradilo ustanovením, které by stanovily nejvhodnější úroveň Včera jsme měli velice eh, dobré setkání se stínovými zpravodaji, takže budu i nadále spolupracovat. nyní dám slovo Dětě Charanzové, která je stínovou zpravodajkou za LD. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat za práci Nikoli za jeho komentář, za diskuzi, kterou jsme vedli až do posud a za včerejší diskuzi že jsme dospěli ke společnému porozumění. Za naši skupinu mohu říct, že máme řadu klíčových ohledů. Některé z nich se podobají dalším skupinám. Chtěli bychom, aby výrobci měli možnost eh, samo eh, eh, regulovat nebo samo prohlášení o schodě a v jiných ohledech jsou klíčové rozdíly. Například, myslíme si, že samo eh, prohlašování by mělo eh, vycházet z funkcionality bezpečnosti, takzvaná base assurance level. Na vyšších úrovních eh, je, je důležité mít uzavřená, uzavřené kontrolní systémy a bylo by chybou nechat to pouze na, samotných, na samotném průmyslu. A i tak eh, to musí být až poté, co byl proces certifikován. Firmy musí ukázat, že mají postup eh, eh, designu založeného na bezpečnosti. A to i ve vztahu k jednotlivým produktům. Domníváme se, že jedině tak může existovat určitá bezpečnost, aniž bychom vyžadovali tisíce testů na každý výrobek. Doufám, že všechny skupiny podpoří tuto rovnováhu a že se to promítne do dalšího kompromisního textu. Jinak certifikace kyberbezpečnosti bude platit napříč celou Evropskou unii, proto to musí být důvěryhodné, eh, aby všechny vydávací orgány se řídily stejnými standardy testování. Proto jsme navrhli systém peer review, který to má umožnit. Text návrhu vychází z stávajícího mechanismu peer review, eh, eh, který se používá u schválení typu a myslím, že to může být poměrně snadno dohodnuto. A dále stanovisko ITRE. Jsou tu také pozměňovací návrhy k pravomocím ENISY, aby měla více pravomocí pomáhat členským státům při koordinovaném zveřejňování slabin, podpoře vzdělávání a kyberhygieně v členských státech eh, mezi podniky a občany. Nemůžeme se spoléhat pouze na samotné výrobce, aby nás jen eh, sami, eh, aby nás chránili, ale každý sám musí zodpovědně využívat produkty a služby. Nemá cenu stavět tvrz, pokud necháme zadní vrátka otevřená. Takže spoustu pozměňovacích návrhů z naší skupiny, otázka eh, těch eh, jedno, zúčastněných aktérů, vzájemné uznávání a tak dále, to teď nebudu opakovat. Nebudu říkat eh, to, co jsem už řekla na předchozím zasedání. Těším se na naší plodnou spolupráci. Děkuji. Very much. Um, Děkuji. Ostatní stínoví zpravodové tu nejsou a proto chci dát slovo paní Spanu z komise aby celou věc okomentovala, prosím. Děkuji. Děkuji všem poslancům za pozornost, jakou dávají této zprávě a za zprávu jako takovou ohledně návrhu pro kyberbezpečnost. Vážíme si zejména konstruktivních posměvacích návrhů, které se snaží dále rozšířit filozofii toho návrhu jako takového. Dovolte mi přejít přímo k určitým konkrétním bodům a něco třeba i vyjasnit, protože se nacházíte v, kritický, v kritickém okamžiku té diskuse. Co se týká dobrovolné versus povinné certifikace. Pan zpravodaj zmínil, že se o tom stále diskutuje. E, ta myšlenka toho návrhu byla, že bychom šli cestou postupu kroku za krokem. E, tento postup umožňuje všem aktérům učinit ta správná rozhodnutí. Nicméně jsou zde také ustanovení, která by umožnila specifickým programům, aby se staly povinnými, anebo eh, že ten eh, celý rámec by mohl být referenčním rámcem pro povinnou eh, certifikaci, to je v, návrhu, v článku 47 návrhu. Takže ano, toto má být rámec, který bude referenční co do certifikace kyberbezpečnosti. Co do rolí jednotlivých zúčastněných stran, zejména mé komentáře, které tady zazněly. V ustanoveních toho návrhu umožňujeme Enise, aby ve všech fázích konzultovala zúčastněné strany. Kromě toho certifikační programy budou přijímány prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci, tedy prováděcího aktu, eh, že v rámci delegování budou zúčastněné strany konzultovány jak předtím, než to budou probírat členské státy, ale také potom, co to bude připraveno. Jak víte, máme eh, v této věci příslušná nařízení, takže zúčastněné strany zde hrají velkou roli. Je potřeba zajistit, abychom eh, měli zúčastněné strany, aby pomáhali Enise, nejen aby se vytvářely vícenásobné úrovně konzultací tam, kde to není vždy nutné. Nicméně ta ustanovení tam jsou. Samozřejmě kdykoliv to lze dále vysvětlit. Co se týká členských států, opět i zde lze co zvyjasnit členské státy mají možnost prostřednictvím certifikační skupiny, která bude vytvořena, činit návrhy pro priority v oblasti certifikace. Přijde nám zajímavý návrh zpravodaje, že by se zajistilo strategické plánování prostřednictvím dedikovaného pracovního programu. To je přístup, který byl zaujat v směrnici NIS, takže to je velice zajímavá myšlenka. Co se týká posílení dohledových mechanismů, opět toto doplňuje vaši diskusi ohledně sebe certifikace. Princip tohoto návrhu byl, ano, je to dobrovolný systém, ale jakmile budete mít evropský systém, měl by být předmětem plného dohledu a vynucování. Takže i když byste eh, třeba zavedli sebe atestace, tak záleží na řádném dohledu, jeho aplikaci a na vynucování pravidel, například tím, že budou certifikáty odnímány a tak dále. Protože jde o to, abychom měli rovné podmínky pro oblasti, eh, kde jsou platné evropské systémy. Dále chci zmínit eh, tu povinnou etiketu důvěry v EU, která se navrhuje v jednom pozměňovacím návrhu. V tom návrhu jsme předpokládali, možnost, že budeme mít specifický systém, který bude výsledkem certifikačního procesu, takže ten systém můžeme dále definovat v tom návrhu, ale my jsme nenavrhovali eh, evropskou etiketu ze dvou důvodů. Za prvé, neměli jsme dodatek, dostatek důkazů, abychom něco takového navrhli pro celou Evropu, a za druhé, ono to není nutně vhodné pro všechny služby a produkty, které spadají do působnosti tohoto návrhu. Možná pro IOD, i IoT, tedy internet věcí a všechno ostatní to může být vhodné, ale pro průmyslové produkty to tak vhodné být nemusí. Takže to je téma, které je potřeba dále definovat podle systému spíše než horizontálně. Alespoň tak to vidí komise. A teď je tu také ta myšlenka vytvoření nějaké takové databáze nebo systému něco jako včasného varování pro produkty na vnitřním trhu. Dovolte mi zmínit, že v rámci úkolu ENISA máme vytvoření informačního systému, kdy ENISA bude informovat veřejnost ohledně zranitelných míst nebo nějakých incidentů. Bude takový informační hub, a je to součást úkolů, které jsou zahrnuty v novém nařízení. To znamená, ta semínka toho návrhu tam jsou. Děkujeme za rychlost, s jakou se tímto tématem zabýváte. A mezi dneškem a vaší diskusí ve Štrasburku jsme připraveni vám poskytnout další informace. Děkuji vám a na závěr pan zpravodaj Nikola Danty. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem chtěl vystoupit a zareagovat na některé body, které tady zazněly, ale především bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům a také zástupkyni komise, která měla zajímavé poznámky. A omezím se tedy na dvě připomínky. Povinné či dobrovolné Takže tato otázka se objevila v některých pozměňovacích návrzích politických skupin. My eh, jsme se rozhodli pro povinný charakter u všech takzvaně strategických služeb. A to také v souvislosti s příslušnou směrnicí. Takže dobrovolný charakter, ten se eh, bude vlastně týkat eh, prakticky většiny výrobků, většiny zboží a služeb, které jsou pokryty tímto nařízením. Druhý bod. Ten povinný charakter, který jsme mm, navrhli a který je předmětem diskusí, tak tady vám musím říci, že včera jsme měli na toto téma zajímavé jednání. Jsou tam různé názory ale jsem si jist, že se nám podaří dospět ke schodě. Myslím si, že nikdo z nás nemůže popřít a nepopírá nezbytnost poskytnutí záruk jednotlivým podnikům, institucím a samotným spotřebitelům. Takže já jsem si jist, že i v této otázce dospějeme rychle ke schodě. Dále, jak to vysvětlila zástupkyně komise, tak eh, zde se zajímáme pouze o výrobky, které jsou určeny konečným uživatelům. To znamená, že se nezabýváme polotovary. Samozřejmě, že i tady je možné vyjádřit celou řadu postřehů. A také jsme je našli již v celé řadě pozměňovacích návrhů a v návrzích kompromisů. Ale popravdě řečeno, myslím si, že ten text toto zohlední. Děkuji, pane Danty. Takže hlasovat ve výboru budeme v květnu a s tím bych ráda uzavřela naše dnešní odpolední zasedání. Děkuji vám, že jste přišli. Děkuji tlumočníkům. A ráda bych předala předsednictví drahé kolegyni Aně Marii, která bude předsedat koordinátorům.